This is mine, no? uh, uh Kolegyně, kolegové, já bych chtěla zahájit naši schůzi. Nejdříve bych chtěla zahájit s bodem číslo jedna a to je přijetí pořadu jednání a v této souvislosti bych vám chtěla sdělit, že pan Omarji požádal o vypuštění jeho bodu z programu a právě proto došlo k posunutí začátku naší schůze. A my víte, že tato schůze je webstreamována a právě proto došlo také z posunu času. Máme Máme bez námitek přijatý pořad jednání a teď postoupíme k bodu 2 na pořadu jednání schválení zápisu eh, z jednání z listopadu 18. Eh, a 27. 28. listopadu 2013. Jako obvykle zápis byl dán k dispozici a budu jej považovat za schválení, jestli během Eh, našeho setkání dnes eh, nebudou vzneseny žádné námitky. Teď bod 3 na našem pořadu jednání, sdělení předsedkyně. Rozhodnutí koordinátorů eh, vám budou předána později, takže prozatím vám nemohu k tomuto říci nic jiného, žádné další oznámení nemám. Bod 4 jsme vyškrtli z pořadu jednání, postupme k bodu 5 a to je první nařízení komise v přenesené pravomoci, s nímž se budeme potýkat a tento, eh, toto nařízení se zabývá Evropským kodexem chování pro partnerskou spolupráci v rámci Evropských strukturálních a investičních fondů. A opakovaně vás informuji, že eh, toto nařízení v přenesené pravomoci bylo předáno parlamentu ve všech jazycích 7. ledna letošního roku, což znamená, že ty dva měsíce, které jako parlament máme k dispozici pro podání námitek, vyprší e, přibližně 10. března a budete-li chtít vznést námitky, budeme muset jako parlament přijmout usnesení a to bude muset projít e, odpovídajícím e, postupem v souladu s pravidly. Máme také možnost nevznést žádné námitky k tomuto nařízení v přenesené pravomoci a z naší dnešní diskuse vyplyne, jestli budeme moci reagovat pozitivně na eh, žádost komise eh, a informovat ji poměrně včas o tom, jestli zneseme nebo nevzneseme námitky, což celý proces značně urychlí. Nyní zahajme debatu a Ráda bych předala slovo komisi. Máme tady Nikolase Martina, který nám představí, o čem dnes vlastně v rámci tohoto nařízení budeme rozhodovat. Děkuji, paní předsedající. Několik eh, slov pro informaci. To partnerství je tradiční princip politiky soudržnosti a všichni se shodneme, že je to Eh, jedna z důležitých složek, eh, která je podmínkou úspěchu eh, spolupráce. Všichni partneři se musí ujmout vlastnicky programu a to je způsob, jak zajistit, aby klíčové faktory úspěchu byly v tom úsilí obsaženy. Proto také komise přichází s návrhem tohoto nařízení, my jsme sem zavedli ten pojem etického kodexu, z něhož vyplývá, že hodnocení a, a eh, eh, vlastně, které se provádí v praxi už dlouhou dobu, eh, vykazuje existenci obrovských rozdílů v efektivitě. A to je zapříčiněno řadou důvodů rozdílnostmi v institucionálním rámci, rozdílnostmi v tradicích a také rozlišných kapacit partnerů. A je zde také otázka skutečné vůle pro zefektivnění partnerství. Proto jsme přišli s nápadem zavést etický kodex, abychom tak zavedli minimální eh, normy pro optimální postupy, které by platily ve všech regionech a pro všechny programy. Jak víte, toto je eh, jedna z ožehavých otázek v našem jednání, nicméně to nařízení komise, tak jak je schváleno, vyzývá parlament, aby také schválil tento akt přenesené pravomoci. To je samozřejmě na uvážení parlamentu. To nařízení praví, že komise měla za povinnost toto schválit do 18. dubna, jak řekla Eh, předsedkyně, oznámili jsme to 7. ledna a z hlediska komise to nejdůležitější a ta nejvyšší priorita pro tento akt přenesené pravomoci v kontextu příprav partnerské dohody a programu a tato práce už se dostává do finálních stádií. My jsme tedy chtěli eh, nabídnout to nařízení přenesené pravomoci eh, na informaci k parlamentu co nejdříve. Jsou tady podrobná ustanovení, která se zabývají eh, parlamentnímu uspořádání v článku 5 toho nařízení. Já se dotknu hlavních bodů. Prvním aspektem je identifikace těch zastupujících partnerů na vysvětlenou. Tady byl zaveden prvek uh, uh, takových střechových organizací. Tady je důležité zajistit, aby ti správní partneři, kteří jsou nejreprezentativnější, byli součástí toho partnerství. A eh, Tady máme dohodu o partnerství, která se týká celého, eh, celého toho partnerského státu a díky tomu střechovému uspořádání je tady snaha eh, přivést do tohoto rámce maximální počet účastníků. Neboli nejde o nějaký přesně definovaný koncept, je to koncept, který je tam vysvětlen a kde používáme ten pojem střechová organizace tímto specifickým způsobem. A různí lidé si to asi budou vykládat a trošku eh, jinak nebo různě, ale jinak je ten pojem zcela jasný. Eh, potom se taky tady hovoří o evropské územní spolupráce. To se totiž eh, debatovalo v rámci nařízení ETC bylo potřeba zjistit, jestli existuje nastavení EGTC v rámci tohoto programu a EGTC tam, kde je to relevantní, by mělo být součástí tohoto partnerství a také by mělo existovat eh, v souvislosti s makroregionálními strategiemi. Eh, jde zde také o eh, zásadní principy optimálních postupů v procesu konzultace, tak aby všichni partneři měli správné informace a to včas, aby měli dostatečné informace pro účast na procesu, aby existovala zpětná vazba. Důležité je, aby v tom té partnerské dohodě členský stát také vysvětlil, jakým způsobem se partneři zapojili, tak aby komise mohla zhodnotit, jestli toto je v souladu s článkem 5 CPI. Máme také pravidla členství a e, pravidla pro postup monitorovacího výboru, protože během realizace programu je to ten monitorovací výbor, e, který rozhoduje, jakým způsobem to partnerství funguje, jestli správně nebo ne. Takže jestli e, byly zvoleni správní členové a jestli také ten výbor bude eh, fungovat efektivně. Tady jde o zafixování nesnad vyčerpávajících detailních pravidel, ale toho, jaké prvky je třeba vzít k dispozici, eh, eh, vzít, vzít v úvahu, aby se postupovalo v této oblasti podle optimálních postupů. Pak je tady aspekt zapojení partnerů eh, do detailního fungování programu. Jedná se o monitoring, hodnocení. Tady jsou důležité principy, zvláště díky tomu, že tady máme aspekt potenciálního konfliktu zájmu, což se bude muset řešit. A další důležitou oblastí, a ta se týká kapacit, je třeba zajistit, aby řídící orgány využívaly technickou pomoc a finanční prostředky k budování kapacit pro spolupráci partnerů. Takže tady je specifický požadavek, aby řídící orgán proskoumal potřebu a potom samozřejmě využil tu technickou pomoc a její financování, aby bylo možné partnerství vybudovat. Takže to by mělo probíhat během programovacího období, střednědobě, dlouhodobě. A potom je tady úloha komise v šíření optimálních postupů. My vycházíme ze zkušeností z minulých obdobů, ob, období. Máme tady uh, osvědčené praxe pro partnerství Evropského společenství, to je fórum pro šíření osvědčených postupů a uh, vyvíjení kapacit. Je to samozřejmě dobrovolné, co se týče účasti, ale Komise je odpovědná za ustavení takovéhoto eh, rámce. To všechno proběhlo na základě konzultací se všemi zúčastněnými aktéry. Ty probíhaly mnoho měsíců. Eh, my jsme podle článku 5 se snažili správně nastavit tu rovnováhu tak, aby se podařilo dosáhnout těch cílů, že to partnerství bude skutečně účinným nástrojem ve všech členských státech a regionech, jak pro partnerské dohody, tak pro programy. Tady jde o to, že jsme tedy to oznámili parlamentu, ale v platnost to vstoupí eh, teprve po uplynutí toho dvouměsíčního období, pokud instituce předtím neuvedou, že by měly nějaké námitky. Jak jsem řekl, komise eh, věří, že toto nařízení v přenesené pravomoci by mělo vstoupit v platnost a v účinnost co nejdříve, protože probíhá proces příprav eh, partnerských dohod eh, a komise už oficiálně požádala parlament, aby učinil nezbytné kroky k tomu, aby pomohl dosáhnout tohoto cíle brzkého uvedení tohoto nařízení v platnost. Děkuji. Thank you. Děkuji vám, děkuji komisi. A nyní chci požádat o slovo zpravodaje. Chci vám dát ještě jednu informaci, na kterou jsem rávno eh, dopoledne zapomněla. Sekretariat použil při přípravě dokumentu písemný postup a proto proto vás chci informovat o tom, že poslanci výboru mohou požádat o prodloužení lhuty pro akt přenesené pravomoci, ale my jsme žádnou takovouto žádost neobdrželi. A v té této souvislosti chci požádat o slovo zpravodaje. A kdo bude hovořit jako první? Včera jsme měli přípravnou schůzku na dnešní diskusi a dohodli jsme se na tom, že já budu hovořit jako první. Vy víte, že tento akt přenesené pravomoci je první, kterém se diskutuje a který má být schválen. V tomto případě má tento akt také dlouhou historii za sebou. V průběhu dia- trialogu jsme již o podobných věcech hovořili, již za kyperského předsednictví. Tento bod byl jedním z prvních, o kterých jsme debatovali a také jsme se shodli, že sformulujeme článek 5 a že také bude zpracován pracovní dokument komise, a také jsme se shodli, že právě etický kodex bude zpracován ve formě aktu přenesené pravomoci. A nyní se musíme podívat na obsah a podívat se, zdali dokument také obsahuje klíčové myšlenky a zdali doprovodné kapitoly dostatečně vyjasňují celý náš úmysl a sdělují ho partnerům. A závěrem je, že vypracovaný text je v duchu partnerského principu a principu partnerství. A tento princip partnerství byl již schválen před rokem Vzpomínáte si zajisté na naši dohodu a na to, jak jsme byli šťastní, že členské státy již chtěly začít pracovat v duchu partnerství v průběhu roku 2013, aniž bylo zatím nařízení schváleno. Podívám-li se na ten obsah, tak tady vidím, že text je jasný, a my musíme také říci, že nebyly předloženy žádné doplňky a dodatky v průběhu postupu nedošlo k předkládání žádných námitek a my také se domníváme, že jestliže nebudou předloženy žádné námitky, že budeme postupovat takto i nadále, nebudeme ztrácet čas. A dnes také odpoledne budeme hovořit s panem komisařem o prováděcích činnostech v oblasti dohod o partnerství a uvidíme, jak to funguje. V podstatě právně řečeno je to jsou to předpoklady či podmínky, které by měly být co nejrychleji schváleny. My navrhujeme, abychom postupovali formou postupu bez námitek, protože komise si myslí, že parlament vždy má námitky, ale v tomto případě žádné námitky nejsou a je to také signálem pro všechny, kteří se snaží o e, rychlý pokrok a rychlý start v roce 2014. Já nevím, zdali jsem na něco zapomněl, Konstance, takže to je náš signál, který nyní vysíláme. A nyní nám paní předsedkyně Hübner vysvětlí další postup, další kroky. A nyní Konstance. Lambert. Lambert nezapomněl vůbec na nic, ale já bych rád využil příležitosti, eh, protože celá řada kolegyň a kolegů jsou zde poprvé v novém roce, nebo alespoň já je vidím poprvé, takže bych všem chtěla popřát šťastný, ale především úspěšný nový rok. Myslím si, že tento rok před námi stojí volby do Evropského parlamentu a máme před sebou ještě velkou práci a nezávisle na tom, z jaké str- stranické rodiny pocházíme, jistě dobrým argumentem pro to, abychom šli do voleb. A domnívám se, že to by bylo vyslání politického signálu, když se nám podaří rychle přijetí eh, dokumentu o partnerských vztazích. Naprosto souhlasím s tím, co řekl Lambert. Uh, A nyní dávám, dám slovo stínovým zpravodajům, zdali někdo se chce vyjádřit. Prosím, Elizabeth Schroeder. Děkuji mnohokrát. Děkuji rovněž za nápad postupovat tak, jak se postupovalo, takže chci vysloveně pochválit sekretariát. Má to velký smysl, měli jsme čas se na věci podívat, hovořit s kolegy a pak podat zpětnou vazbu. Kdybychom to nejprve projednávali ve výboru a pak v politických skupinách, domnívám se, že politický postup by měl být takový, že eh, protože stojíme před volbami, běží celá řada paralelně, tak jsme zvolili ten nejlepší postup. Eh, je to také ale tak, že musíme velice zásadně ty věci prodiskutovat, máme na ně čas, důkladně se na to můžeme podívat, postoj politické skupiny pak bude jasný, takže když potom dáme zpětnou vazbu sekretariátu, že je to v pořádku, tak to znamená, že to bylo skutečně prověřeno. A proto to považuji mm, pro všechny věci, které stojí před námi jako velice užitečný a efektivní postup, čili to je moje chvála na sekretaria. A druhá chvála je chvála komisi, to je velice dobrá realizace toho, o čem jsme jednali, Jednali jsme velice dlouho a přítomnost komise v těchto jednáních ukázala, že komise pochopila, co se skrývá za jednotlivými texty a podle mého názoru to perfektně převedla. my jsme jak si prověřili i stanoviska proti a Domnívám se, že tento text je velice vyvážený a těšilo by mě, kdyby se nám podařilo ho velice rychle schválit i na radě. Zajíbalo by mě, jak vypadá harmonogram, se kterým komise počítá. V podstatě přece víme, jak vypadá právní situace, známe jednotlivé detaily v nařízení, ale navzdory tomu by bylo dobře, kdyby i členské státy věděly, jak vypadají detaily detaily nařízení chování z etického kodexu. A to by muselo být uskutečněno velice rychle. I pro partnery, protože e, všichni musí pochopit, jak pravidla vypadají a musí se jimi řídit. A proto bych považovala za dobré, kdyby se nám podařilo tento dokument schválit co nejrychleji a není ke třetímu bodu. Bylo by dobré, až to bude schváleno radou, aby komise k tomu použila veškeré prostředky v komunikační práci a využila prostředky pro vzdělávání partnerů, aby se to uskutečnilo rychle. Neboť zkušenost, kterou máme s tím, co říká nařízení a jaké jsou programy, to v podstatě všichni zažíváme, že stav operačních programů je stav, který odráží postoj rady před půl rokem a nikoli v situaci, jak vypadají reálná současná nařízení. Čili by bylo dobré, kdyby členské státy si přečetly aktuální formu z prosince. Přečetli si to, protože tady jsou podstatné rozdíly. O to důležitější je, aby u aktu přenesené pravomoci, to se týká tohoto, ale i dalších dokumentů, aby to bylo co nejrychleji zveřejněno. Tento kodex chování upravuje samozřejmě rovněž roli občanské společnosti, proto je velice populární a proto velice prosím komisi o to, aby provedla kampaň pro svět veřejnosti, pro vysvětlování veřejnosti, eh, protože veřejnosti se to bude konec konců také týkat. Eh, existuje celá řada organizací v jednotlivých členských státech a bylo by dobré, kdyby komise využila své prostředky, jinak to prostě zůstane na papíře. Eh, musíme tam v tomu vdechnout život. Ale jsem přesvědčená o to, že to může jít v cukuletu, takže děkuji všem. Uh, Jesus, the commission, I don't know. Děkuji. Já nevím, co komise paní Schroeder udělala. A já jsem velice ráda, že paní Šretr je spokojená a já se nyní ptám, zda chce hovořit za politickou skupinu ještě některý stínový zpravodaj, pan Oldřich Vlasák, prosím. Thank you very much. I would like to... Děkuji. Uh, native language. Um, Lambert, yeah, I will wait for you. Thanks. Eh, já bych chtěl také poděkovat a proto jsem rád, že i Lambert má eh, nasazena eh, sluchátka. Myslím si, že děláme teďka maximum, protože v tom konečném důsledku jsme splnili úkoly do konce minulého roku a otázka projednávání partnerské smlouvy je na pořadu jednání. Konkrétní příklad z mé země, kdy Již jsme několikrát projednávali tuto věc eh, s patřičným ministerstvem, eh, dokonce jsme konzultovali ty věci přímo s komisí a přesto jsme neznali definitivní, eh, definitivní verzi Code of Conduct. Proto bych byl rád, aby tady jasně zazněly ty termíny dalšího projednání a aby co nejdříve v podstatě tento materiál byl odsouhlasen, abychom tyto věci mohli potvrdit. Vzhledem k velmi časté komunikaci a vstřícnosti ze všech stran, eh, ta jednání, která se vedla na národní úrovni, eh, mohou pokračovat, protože se neliší od toho závěrečného znění eh, tak silně a proto věřím ve velmi rychlé ukončení vlastně jednání o té partnerské dohodě. Takže jsem tomu velmi rád a Eh, chtěl bych také poděkovat za střícnost této věci. Nemám výhrad vlastně k tomu materiálu jako takovému. Děkuji. Uh, thank you, uh, very much. Děkuji vám a nyní bych chtěla dát slovo Janu Olbrichtovi. Děkuji, paní předsedkyně. Follow the line through. My uh, jsme sledovali uh, vlastně linii návrhu zpravodaje, bylo to velice jasné, bez problémů mám otázku na komisi. My hovoříme o legislativě a realita je zase něco jiného. Někdy věci trvají dlouho. Pokud víme, tak čtyři členské eh, státy už zaslaly partnerské dohody. Chci se tady zeptat komise, jak bude vypadat postup, jakmile bude etický kodex schválen, jak se postavíme k těm partnerským dohodám, které už byly zaslány. Umíte si představit, že to, co tyto čtyři členské státy už eh, odvedly, co udělali, ku příkladu Polsko, které už zaslalo tu eh, partnerskou dohodu, že vlastně není eh, v souladu s etickým kodexem. Ono to tak možná ani nebude, ale vlastně budou dva postupy. Jeden ex post a druhý ex ante, který se bude týkat těch, kteří eh, to ještě neposlali. Takže ti, kteří už poslali tu dohodu těmto členským státům, řeknete, ten dokument nebyl správný, bohužel vám to posíláme na zpátek. Já vím, že je to technická eh, poznámka, ale my pojedeme zpátky domů a lidé se nás budou ptát na partnerskou dohodu, když ten etický kodex ještě není hotov. Děkuji. Ano, o tom jsme právě eh, hovořili a my jsme chtěli eh, po členských státech a, a radě vysvětlení, ale komise nám by toto měla eh, vysvětlit eh, Cornelia Ernst. Asi budete překvapeni, ale eh, i levice schvaluje tento akt přenesené pravomoci. Není to tak často, víte, že jsme často kritičtí vůči těmto aktům přenesené pravomoci, ale toto skutečně bylo velice pečlivě detailně prodebatováno, byla jsem překvapená, bylo to konkrétní, mám dvě otázky. Eh, to, eh, ta tradiční eh, nedůvěra levice se týká těch, těm, těch vlastně nositelů zájmu, těch zúčastněných aktérů, jestli budou správně zastoupeni. Ta střechová organizace znamená, že tam potom mladší anebo jinak neorganizované skupiny nebudou mít vůbec žádnou šanci. To by bylo dobře ještě vysvětlit. Ono to stejně není úplně Eh, jednoduché. Já vím, že nemůžeme při, přizvat každý hasičský spolek, i když třeba hasiči jsou důležití. A další věc, tady mám na mysli organizace, které eh, mají jiné zase potíže a také by mě zajímalo, jakým způsobem budeme zacházet s těmi už zaslanými um, dohodami o partnerství, jak to má všechno fungovat ale jinak eh, si myslím, že eh, to nařízení, ten návrh je konkrétní, eh, žádné velké mezery jsem tam nenašla, tak to často nebývá, skutečně to byla dobře odvedená práce. Jens. Jens. Děkuji, pane předsedo. I já jsem dnes velice spokojen a já vím, že ve Švédsku partneři, tedy místní orgány a také sociální partnerům se tato e, dohoda o partnerství líbí a jsou s ní spokojeni. V průběhu roku 2013 byla vláda kritizována, pro, my jsme ji kritizovali, protože nepracovala v tom příslušném partnerském duchu. O tom se v Švédsku velice diskutuje a proto jsem také zvědav, jak komise odpoví na otázku pana Olbrichta. Já jsem také rád, když komise, byl jsem také rád, když komise hovořila o technických uh, eh, asistencích o technické asistenci, o technické pomoci. My jsme již dlouho hovořili o tom, jak podpořit partnerské organizace. Většina peněz ve Švédsku uh, Eh, jde na financování správních organizací a na řízení a právě proto je důležité vědět, jak můžeme po, využít technickou pomoc či as, technickou asistenci na podporu veškerých programů. Děkuji. A děkuji vám. Já nemám tady nikoho dalšího na seznamu, ale ještě Viktor chce hovořit. Děkuji vám má, vládne tady obecná spokojenost a v této atmosféře chci zmínit pouze dvě věci. Je to opravdu velice dobrý dokument. Pravděpodobně by byl ještě lepší, kdybychom v průběhu přípravy již znali obsah dokumentu a mohli bychom možná ho bývali ještě zlepšit. A za druhé mám tady dvě malé obavy. Vzhledem k tomu, že se tady explicitně nehovoří o struktuře aktérů a partnerů. Tady jsou zmíněny pouze ti nejdůležitější. A pak za druhé možnost vybudovat pomocí eh, technické Eh, asistence jakési osnovy pro eh, školení lidí, kteří se podílí na provádění eh, postupu. Například by bylo důležité tak, abychom vybudovali v některých zemích zkušené specializované kapacity tak, abychom měli experty, kteří budou mimo rámec eh, politického vlivu takže aby vznikla takzvaná evropská zpráva na provádění projektu, tak aby se zlepšila schopnost členských států a regionů eh, eh, pro přístup k fondům. Musí se to samozřejmě dělat inteligentním způsobem a konzistentně tak, aby to bylo ve prospěch politiky soudržnosti. A to je moje prozba. Já jsem poslal eh, dopis panu Berkovicovi a nyní pošlu tento dopis ještě dalším kolegům, kteří se zabývají budováním kapacit. Já chci vědět, že Jestliže bychom podpořili takovýto projekt školení, kde by se provádělo školení a posléze také zkoušky a potom by vlastně byli vyškoleni experti, kteří by podporovali eh, eh, místní orgány, protože Máme sice Evropský sociální fond, kterým zlepšujeme administrativní kapacity, ale v Rumunsku se to týká spíše socializace. Tady se diskutuje o obecných záležitostech, ale nehovoří se o tom, že by měly být vzděláváni lidé například pro zlepšení eh, eh, kompetence absorpční kapacity. A já musím říci, že samozřejmě se rád připojím k tomuto Eh, šťastnému duchu a k této šťastné atmosféře, jestliže dostaneme od komise zelené světlo na to, abychom takto postupovali a vzdělali experty. Děkuji, Viktore. Kdo chce nyní hovořit, prosím? Shannon? Ne, nechci hovořit. Ale já mám ještě jednu informaci pro vás eh, na závěr a potom se ještě vyjádří Nikolas. My jsme od žádného výboru nedostali žádné vyjádření. Máme ale tři vyjádření ze sekretariátu. To je takový regionální postup výboru pro zaměstnanost a to ze třemi otázkami. My jsme to e, e, sdělili zpravodajství, analyzovali jsme to detailně se sekretariátem, požádali jsme právní službu o názor, jestli tato tři vyjádření se nějak vážně eh, projeví v naší debatě, jestli možná z nich vyplyne nějaká námitka nebo jiná taková vážná reakce. Pokud vím od právní služby, nevypadá to na žádné námitky na základě těchto třech, těchto třech eh, vyjádření. A ráda bych komisi požádala, eh, aby eh, se eh, vyjádřila tedy také k těmto třem eh, nám vlastně otázkám od sekretariátu. A pozvali jsme i paní Šatě a paní, paní Koša, ale nedostavili se, takže teď dám slovo Nikolasovi komisi. Děkuji. Eh, paní předsedající, abych zareagoval na konkrétní otázky. Nejprve otázka na střechové organizace a na ty malé organizace, jestli je tady nebezpečí, že tím, že bude existovat střechová organizace, že to nějakým způsobem vytlačí ty malé organizace. Eh, musíme se podívat přesně na to znění. Z toho totiž jasně vyplývá, co bylo záměrem. a je to důležité také pro ty partnerské dohody, které se realizují na celostátní úrovni. Aby ten, eh, to partnerství bylo efektivní, tak tam nemůže být nekonečný počet partnerů. Je potřeba tam také zajistit určitou úroveň zastoupení. A co se praví v článku 3.2 aktu přenesené pravomoci je, že tam jde o usnadnění zapojení, neboli spíše jde o rozšíření možnosti se zapojit eh, při existenci té střechové organizace. Ale je to možnost, není to žádný požadavek. Ale máme tady zcela jasné příklady, ku příkladu, co se týče odborů, že může existovat celostátní orgán, konfederace odborů třeba, která v tomto smyslu je také střichovou organizací a která dokáže zajistit, že když člen takových odborů je členem toho partnerství, že je zajištěna účast širokého počtu eh, těch nejrůznějších odborových organizací. To tež platí pro Eh, vlastně třeba obecní úřady, obecní zastupitelstva, ta, to jsou také takové střechové orgány a také zajišťují eh, tu možnost všem najít zastoupení. Takže jde o to zcela výslovně a transparentně tam říci, co se může stát, jak postupovat. A je to spíše vlastně snaha eh, tu reprezentativnost zajistit spíš než snaha o její omezení či zužování. Co se týče té otázky vznesené sekretariátem výboru pro zaměstnanost, já už jsem se toho trochu dotkl v tom svém úvodním projevu. My tady nezakládáme definici střechové organizace, my se spíše zavádíme ten pojem, ten koncept, což si myslím, že je zcela jasné. Je to tam, kde jeden z partnerů, veřejné orgány, ekonomičtí sociální partneři si Eh, založí organizaci, která bude společně zastupovat jeho zájmy, jejich zájmy. O to tady běží. A může to nabývat v různých členských státech různé formy, ale jinak ta koncepce je jasná. Eh, nejde o nějakou právně restriktivní definici. Doufám, že takto to nebude vnímáno. A potom eh, ta otázka Jana Olbrichta. To se týká eh, jedné z těch eh, citlivých otázek během vyjednávání. Členské státy jsou proti retroaktivitě, protože z definice etický kodex vstoupí v platnost teprve poté, co vstoupí v platnost ten základní akt. Tady se po členském státu podle článku 5 vyžaduje, aby respektoval eh, partnerský princip a eh, odstavec 2 těch společných ustanovení praví, že dohoda o partnerství se musí připravit ve spolupráci s partnery podle článku 5 a paní předsedkyně se zmínila o deklaraci, která byla vypracována, podle které se budeme řídit a podle té by eh, členské státy se měly snažit při přípravě těch partnerských dohod především naplňovat eh, cíle té dohody, o které jdou. A potom článek 14 vyžaduje, aby členské státy poskytovaly informace o tom, jakým způsobem ten princip partnerství se respektuje. Ten akt přenesené pravomoci poněkud detailněji stanovuje, o jaké informace eh, půjde. A to tedy bude platit, protože my z definice nebudeme vyžadovat žádné jiné informace, až to vstoupí v platnost. My takže budeme očekávat, že ty informace, které tady jsou uvedeny, budou také obsahem té dohody o partnerství. A to tam také budeme hledat, až tu dohodu obdržíme. Takže my nemůžeme trvat slovo po slově na tom, aby všechny ty prvky etického kodexu, které se týkají minulosti, eh, konzultací, které už proběhly, aby to všechno bylo respektováno. Ale doufáme, že nedojde k žádným příklým rozporům. Myslím, že v praxi k tomu toto nenastane. My Eh, zkontrolujeme dohodu o partnerství eh, tak, abychom zajistili, že ten členský stát eh, vlastně naplnil ten článek 14 a že ten členský stát provedl konzultace s partnery. A my se domníváme, že to členský stát bude muset vysvětlit, jaké informace poskytl. A myslíme, že to je dostatečný základ Eh, že v praxi nespůsobí žádné problémy a budeme plně respektovat to, co je v obecných ustanoveních toho nařízení i v té deklaraci, co se týče retroaktivity. My se nebudeme v žádném případě snažit nastavit laťku tak vysoko, aby nebyla překročitelná, aby nějaký, nějaká podrobnost etického kodexu který vstoupí v platnost teprve eh, později, byla překážkou. Teď k té otázce těch informací. Souhlasíme s názorem, že bude na komisi zajistit, aby panovalo široké porozumění, pochopení, to už jsme ostatně realizovali svou prací od přijetí aktu přenesené pravomoci a Eh, chceme využít ta ustanovení k tomu, co také my sami můžeme udělat, aby to byl efektivní nástroj. My se budeme snažit nastavit svůj vlastní monitorovací proces tak, aby byl zaměřen na provádění. Budeme spolupracovat s členskými státy Eh, na tom, aby monitorovací výbory byly účinné, aby byly bdělé, aby ten etický kodex byl v každém jednotlivém programu v členských státech přísně respektován, aby to nebyl jenom nějaký formální kus papíru, protože to se zase vracíme k té hodnotě a smyslu eh, efektivního partnerství pro zajištění kvality programu. Další otázka, která zde padla, bylo to propojení s článkem 6 odstavce 3 nařízení ESF, Evropský sociální fond. Tady šlo o eh, využí, eh, o využití toho, přísne, toho, toho pojmu být, eh, být přímo zapojen do toho programu, což je v článku 17.4 toho aktu v přenesené pravomoci 6.3 nařízení o Evropském sociálním fondu ale podle nás toto nemá toto znění žádný, žádný tedy prostě žádnou přes, žádné přesní napojení nebylo naším cílem se odchýlit od toho článku 6 odstavec 3. Tady se hovoří o těch relevantních programech a jde o využití odpovídajících zdrojů z Evropského sociálního fondu pro ten konkrétní program, pro ty sociální partnery, a pro nevládní organizace, pakliže vyvstane potřeba. Takže tady z toho konkrétního znění článku 17 odstavec 4 by nemělo vzejít žádné, eh, žádné omezení. Děkuji Nikolasi. Takže to jediné, co nám zbývá, je dohodnout se na tom, co bylo navrženo zpravodajem a dalšími poslanci eh, je někdo proti eh, tady časnému postupu bez námitek. Já se ptám, jestli je někdo proti tedy mm, rychlému postupu bez námitek. Nikdo není proti, chápu to tedy tak, že mám právo napsat dopis eh, a informovat eh, výbor předsedů jde o to, co se může stát mezi tím, mezi dneškem a mezi eh, uplynutím tedy lhůty pro tento akt přenesené pravomoci. Eh, já tedy napíši eh, výboru předsedu, pan Léner také osloví jakýkoliv výbor předsedu, jakýkoliv výbor může vznést námitky, což povede k, k odmítnutí tohoto aktu přenesené pravomoci, nejenom výbor pro zaměstnanost. A jako obvykle potom na plenárním zasedání a i tam politické frakce mají samozřejmě právo vznést námitku, tak jenom abyste byli bdělí a ostražití, když e, o tom budete mluvit třeba s přáteli, jestli třeba někdo v jiné politické frakci nebo člen jiného výboru bude chtít vznést nějakou námitku, bylo by dobře je přesvědčit, aby od toho ustoupili. Takže s tím jsme hotovi s tímto bodem a já bych teď ráda zopakovala co už vlastně vznesli někteří řečníci. To, že teď zakládáme tento postup, neznamená, že budoucí akty přenesené pravomoci se budou řídit stejným postupem. Bude to vždycky akt od aktu a zvláště ten příští akt přenesené pravomoci bude mnohem složitější a ten postup eh, bez tak pravděpodobně se ho týkat nebude. Takže teď pan Lambert. Děkuji. Děkuji všem za rychlé přijetí tohoto dokumentu. Mám ještě jednu připomínku. Na schůzi koordinátorů jsme hovořili o situaci, o které se zmínil Jan Olbricht. To je skutečná praxe, tak jak se odehrává v dohodách o partnerství. Jestliže chceme tento etický dokument napojit na tyto dokumenty, pak si myslím, že musíme stanovit datum před volbami, kdy bychom uspořádali slyšení, kde bychom hovořili o těchto bodech. Takže byla by to iniciativa výboru Regi uspořádat toto slyšení. O tom můžeme také dnes odpoledne hovořit s panem komisařem Hánem. Takže nejenom, abychom schválili etický kodex a pak bychom viděli nějaké napětí a nic bychom nedělali. Proto si myslím, že bychom měli uspořádat slyšení, kde by se všechno vysvětlilo. Děkuji. Ano, já myslím, že na tom již jsme se shodli a rozhodli o tom. Jsou tady ještě další připomínky, jestliže tomu tak není. E, za minutku máme začít hlasovat. A nyní zahájíme naše hlasování, a to za minutku přesně v 11 hodin. Budeme hlasovat o paní, zprávě paní Feragut. Like, like. Uh, once Lambert takes his seat, uh, Lambert takes his... Až se pan Lambert uh, Nisteroj posadí, pak zahájíme hlasování. Nejdříve budeme hlasovat o zprávě o Fondu Solidarity a prověříme nyní hlasovací zařízení, takže budeme nejdříve hlasovat na prázdno.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 Prosím, prověříme hlasovací zařízení, prověříme funkčnost kartiček. Ano, zahájíme hlasování, končíme hlasování. Takže nám všechno funguje a nyní kompromis číslo 5. Pro, proti, zdrželi se schváleno. A nyní přejdeme pozňovací návrh 50 pro. Takže 50 pro, proti, zdrželi se schváleno. 6 k kompromis pro, proti, zdrželi se, schváleno. 57 pro. Nyní prověříme 57. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 54 pro. Prověříme 54. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Nějak nám to zmizelo, budeme muset hlasovat znovu. A já se omlouvám, ještě jednou hlasujeme elektronicky o 54. Končím hlasování. A je to zamítnuto. 56 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 66 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 7 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 71 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 77 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 8 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 81 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 9 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 88 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A nyní úvodní ozna, eh, stanovení jednička pro, proti, schvá, eh, zamítnuto, 19 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Dvojka pro, proti, zdrželi se, schváleno. 3 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 1 pro, proti, zdrželi se schváleno. 21 pro, prověříme 21, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 23 pro,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 a 34, 34, 35, o tom se nehlasuje. A nyní přecházíme k 37. Eh, hlasujeme elektronicky o 37. Zahoji hlasování, končím hlasování. Zamítnuto 36 pro. 36 pro. Proti zdrželi se schváleno. 38 pro, proti zdrželi se schváleno. A nyní budeme hlasovat pouze o osmičce z rozpočtového výboru. Hmm. Není tlumočení do italštiny, ptá se paní předsedkyně? Ano, už to funguje. Takže budeme hlasovat o osmičce z rozpočtového výboru pro, proti, eh, eh, schváleno. A nyní desítka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A třináct pro, proti, zdrželi se, schváleno. A nyní závěrečné hlasování legislativní návrh a legislativní ustanovení, usnesení tady potřebujeme běžnou většinu a na, pro vyjednávací tým potřebujeme 25 plus 1. Uděláme to elektronicky. Ano, takže legislativní návrh, o tom nyní hlasujeme, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to schváleno. 37. A nyní legislativní usnesení, zahoji hlasování o tomto. Končím hlasování je to schváleno a nyní potřebujeme 25 plus 1, nyní eh, hlasujeme o mandátu plus vyjednávací tým se bude eh, skládat ze zpravodaje, stínového zpravodaje a předsedy. Zahoji hlasování. Končím hlasování. A máme tady 38 pro. Děkuji vám, vše bylo schváleno. A nyní budeme hlasovat o zprávě Vilja Savisaris Thomas o sedmé a osmé zprávě Evropské komise. Pozměňovací návrh 22 byl stažen. A nyní máme tady ústní pozměňovací návrh. Je někdo proti ústnímu pozměňovacímu návrhu před článkem 1. Takže nyní hlasujeme o ústním pozměňovacím návrhu, který bude vložen před odstavec 1. Pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 8. Pro, proti, zdrželi se schváleno. 12 pro, proti, zdrželi se schváleno. Eh, návrh 14 pro, proti, zdrželi se schváleno 13 pro, proti, zdrželi se schváleno kompromis 2. Prověříme pozňovací návrh 13. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to schváleno 31 ku 9. Kompromis 2 pro proti zdrželi se schváleno. Kompromis 3 pro, proti zdrželi se schváleno. Návrh 13 employment pro, proti prověříme návrh 13 ze strany výboru pro zaměstnanost. Končím hlasování. Zamítnuto. A nyní hlasujeme o 12. To je zamítnuto. Pozměňovací návrh 21 pro. Proti zdrželi se schváleno 22. Je stažen ústní pozměňovací návrh, který bude vložen před odstavec 7. Nikdo není pro. Ti budeme nyní hlasovat pro, proti schváleno. Kompromis 4 pro, proti zdrželi se schváleno. Návrh 4 FAM pro proti zamítnuto. Návrh 9 FAM pro proti zdrželi se zamítnuto. Kompromis 5 pro proti zdrželi se schváleno. Návrh 4 Employment pro proti prověříme návrh 4 výboru pro zaměstnanost. Zahajuji hlasování. Končím hlasování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 Eh, před odstavcem 9, takže pro, proti, zdrželi se schváleno. 29 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 6a pro, proti, zdrželi se schváleno. Ústní pozměňovací návrh před odstavcem 11 někdo proti, takže pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 7 pro, proti, zdrželi se schváleno. Eh, 34. Je tady ústní pozměňovací návrh, je někdo proti, nikdo není, takže je to takto doplněné, kdo je pro, proti, schváleno. Prověříme 34. Lamberte, já to dělám pro tebe, protože jednou ukazuješ pro a proti takže nyní končím hlasování a měli jsme téměř jednomyslné pro. A návrh 2, employment pro, proti, musíme to prověřit. Já se domnívám, já jsem neviděla, co udělala, jak hlasovala EPP. Takže návrh 2, výboru pro zaměstnanost. Zahoji hlasování, končím hlasování a je to většinově zamítnuto. Kompromis 9 pro, proti, zdrželi se schváleno. 38 pro, proti, prověříme 38 elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Čtyřicítka. Ne? Ano, 40 pro, proti, zdrželi se. Raději to prověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 10 pro, proti, zdrželi se schváleno. Návrh 2 ze strany výboru pro ženy zamítnuto. Trojka pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 11 pro proti, zdrželi se schváleno. Návrh 6 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Sedmička FAM pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Osmička FAM pro, proti, zdrželi se schváleno. Deset FAM pro, proti, raději to prověříme. Končím hlasování. Zamítnuto. A nyní úvodní ustanovení, pozměňovací návrh 1 pro, proti, zdrželi se schváleno, dvojka pro, proti, prověříme dvojku, elektronicky zahoji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Trojka pro, proti, zdrželi se schváleno, čtyřka pro, proti, zdrželi se schváleno, kompromis jedna pro, proti, zdrželi se schváleno, osmička pro, proti, zdrželi se schváleno, devítka pro, proti, prověříme devítku. Končím hlasování. Schváleno. Desítka pro, proti, zdrželi se schváleno ústní pozňovací návrh. U jedenáctky nikdo není eh, proti, takže je to schváleno. Ačko, návrh A pro. Takže prověříme návrh A ze strany výboru pro ženy. Zahajuji hlasování, končím hlasování, zamítnuto. Návrh B, FAM takže zamítnuto. Stejná většina. A nyní máme závěrečné hlasování, které provedeme elektronicky. Zahoji hlasování. Končím hlasování. 39 pro, 1 proti, 1 se zdržel. Blahopřeji zpravodaji a děkuji. A nyní budeme hlasovat o zprávě Francoa Alfonsího. A já se domnívám, že tady Lambert by chtěl ještě něco říci. Velice stručně, paní předsedkyně. V této věci se to týká kompetence výboru pro eh, regionální záležitosti a já jsem předložil pozměňovací návrhy v ITRE a také v REGI Je to k článku 24, 12 a 14. A my jsme se dohodli se, se sekretariátem, že o nich tady nebudeme hlasovat, protože spadají pod výbor jsou to pozňovací návrhy 24, 12 a 14. Ty nespadají do naší pravomoci a možná, že bychom o nich neměli tady hlasovat, ale hlasovat o nich v ITRE. Ano, já výjimečně váš návrh eh, akceptuji. Takže můžeme začít s hlasováním. Pozměňovací návrh 19 pro, proti zdrželi se schváleno 20 pro. Prověříme 20. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to schváleno. 21 pro. Takže tady máme, jsme ve stejné situaci, takže to raději prověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno 22 pro proti zdrželi se schváleno 23 pro, proti zdrželi se schváleno 6 pro, proti zdrželi se schváleno 7 pro, proti zdrželi se schváleno 2. Eh, tady je ústní pozměňovací návrh, je někdo proti, eh, je to schváleno, 25 pro, proti, zdrželi se schváleno. A nyní úvodní ustanovení pozměňovací návrh 1. Prověříme tento pozměňovací návrh či 1. Eh, eh, zahoji hlasování, končím hlasování. A je to schváleno. Pozměňovací návrh 9 pro, proti, zdrželi se schváleno 10 pro. Prověříme desítku. Zahajuji hlasování. Končím hlasování a je to schváleno. A nyní, jestliže je, se jedná o stejný návrh, tak se o něm nehlasuje, takže pozměňovací návrh 2 pro, proti, raději to prověříme. Prověříme dvojku z úvodních ustanovení, zahajuji hlasování. Končím hlasování, schváleno čtyřka pro, proti, zdrželi se schváleno 11 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 13 pro, proti, zdrželi se schváleno 5 pro, proti, zdrželi se schváleno 15 pro, prověříme 15, zahajuji hlasování, končím hlasování a je to schváleno 16 pro, proti, zdrželi se schváleno 17 pro, proti, zdrželi se schváleno 18 pro, prověříme 18. Zahajuji hlasování. Končím hlasování, je to schváleno. A nyní závěrečné hlasování, které provedeme elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím, hlas, eh, končím hlasování a všechno bylo schváleno. Nyní budeme hlasovat o zprávě eh, Ivarse Godmanise o statistice za eh, návrh 23. Kdo je pro? Ověříme elektronicky, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 24, kdo je pro? Proti, zdržel se. Schváleno. 25, kdo je pro? Ověříme 25 elektronicky teď. Končím hlasování. Zamítnuto 26, kdo je pro? Proti, zdržel se. Schváleno 27, kdo je pro? pro 27 ověříme a hlasujeme teď. Končím hlasování. Zamítnuto 28, kdo je pro? Proti, zdržel se. Schváleno 29, kdo je pro? proti, zdržel se. Zamítnuto 30, kdo je pro, proti, zdržel se. Schváleno 31, kdo je pro. 31 ověříme, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 32, kdo je pro? Proti, zdržel se. Zamítnuto. 33, kdo je pro? Proti, zdržel se. Zamítnuto. 34, 35, 36 staženo, 37, kde pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 38, kde pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 39, kde pro, proti, zdržel se, zamítnuto. A potom 40 až 50 všechno eh, staženo, takže eh, preambule 7, kde pro, proti, zdržel se, schváleno, 8, kde pro, a devítka se hlasují společně, ověříme elektronicky, hlasujeme teď. Končím hlasování. Schváleno. 19 ku 17, 10, kde je pro. Ověříme desítku, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Eh, předsedkyně se eh, opravuje. Eh, musíme se vrátit Osmičku a devítku budeme muset hlasovat zvlášť. Jsou eh, v souladu, ale nejsou identické, takže osm kdo je pro. Ověříme elektronicky osmičku. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. A nyní budeme hlasovat o devítce. Kdo je pro? Také elektronicky ověříme devítku. Hlasujeme teď. Končím hlasování. Schváleno. A nyní návrh 11, kdo je pro. Také elektronicky ověříme 11. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 12, 13, 14 staženo. Nyní návrh 15, kdo je pro. 15 elektronicky. Končím hlasování. Schváleno. 16, kdo je pro? Myslím, že je to stejná většina, takže schváleno. 17, kdo je pro? Proti, zdržel se. Schváleno. Jednička stažena. 18, kdo je pro? Proti, zdržel se. Schváleno. 51, kdo je pro? Proti, zdržel se. Schváleno. Dvojka stažená 19, kdo je pro, proti zdržel se schváleno. Tři, trojka stažena 20, kdo je pro, proti zdržel se schváleno. 21, kdo je pro, proti zdržel se schváleno. 52 odpadá. A teď návrh 22, kdo je pro, proti zdržel se schváleno. A není šestka, kdo je pro, proti zdržel se schváleno a elektronicky hlasujeme o celém stanovisku. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to 39 k jednomu. Blahopřeji eh, výbornému eh, výsledku. Máme tady pana ministra? 11.30. Za dvě minuty se dostaví pan ministr Hatsidakis, bývalý kolega z parlamentu, který má teď během předsednictví funkci. Doufáme, že už je v budově. Two minutes. I think we've done it very, very well. Dear colleagues, I would like to start the meeting. Vážení kolegové, zahajme znovu naše zasedání. My jsme eh, pozvali ministra Kocise Hacidakise, to je bývalý kolega mnoha z nás v našem výboru. Jsme velice rádi, že jste mezi nás přišel. Chci vás také, vám také všem eh, připomenout, že kolega bude hovořit o řeckém předsednictví, o politice soudržnosti a já dám teď slovo jako obvykle panu ministrovi a pak eh, nastoupí debata, výměna názoru. Pane ministře, máte slovo. Děkuji, paní předsedající. Děkuji, paní předsedající. Vážení kolegové, to je oslovení, na které jsem tady byl v minulosti zvyklý. Já jsem dojat eh, nejenom proto, že jsem býval poslancem tohoto parlamentu 13 let od roku 1994 do roku 2007, ale také proto, že jsem byl předsedou tohoto výboru po dobu všech těch 13 let jsem byl členem tohoto výboru, takže jsem opravdu dojat, že jsem dnes k vám mohl přijít ve funkci vlastně předsedy rady a zároveň jsem trošku zmaten, protože jako bych se i nadále cítil poslancem Evropského parlamentu a zvláště tohoto výboru. Nechci vám nějak lichotit, ale věřte mi, že takhle to opravdu cítím, zvlášť dnes. Mým úkolem je hovořit o prioritách řeckého předsednictví. Je to pro nás dvojitě náročný úkol, pro nás řeky, protože Toto předsednictví vlastně spadá do stejného údobí jako evropské volby, což je vždycky eh, důležité. My budeme muset dokončit některé programy a vyslat také pozitivní signály eh, směrem k evropskému obyvatelstvu. A pro nás je to také příležitost napravit tu škodu uh, imidže Řecka, kterou Řecko za nedávnou dobu utrpělo. My se té příležitosti uchopíme a budeme se vás snažit příjemně překvapit. Ne tím, že bychom si nastavili nějakou novou eh, ambiciozní agendu, to není naším eh, úkolem. My na zázraky eh, zvládnuté za šest nebo tři měsíce nevěříme, vzhledem k evropským volbám a vzhledem ke skutečnosti, že parlament v polovině dubna vlastně se rozpustí my se pokusíme vás eh, příjemně překvapit tím, že se budeme snažit skutečně splnit eh, ty konkrétní priority, které si nastavíme a přijít tedy se skutečně viditelnými a hmatatelnými výsledky do konce března. A to samozřejmě ve spolupráci se všemi ostatními členskými státy, protože my sice máme funkci předsednictví, ale neděláme si iluze. My na úrovni Evropské rady můžeme být pouhým katalyzátorem. A budeme chtít také spolupracovat s Evropským parlamentem, protože eh, eh, tím, že eh, proces spolurozhodování už není žádnou výjimkou, jako to bylo v roce 1994, když jsem byl do parlamentu zvolen, teď už je spolurozhodovací proces pravidlem, takže budeme muset spolupracovat za vzájemné úcty a e, ve prospěch společných cílů. Politika soudržnosti je hlavním kamenem pro Evropu, zvláště e, v tomto e, období vzhledem k té ekonomické recesi v Evropě a tak, jak se členské státy snaží navrátit k růstu, politika soudržnosti nabývá nového významu. Je to hlavní nástroj Evropské unie celé pro řešení eh, krize z finančního hlediska. Eh, stal se to hlavním nástroj eh, pro podporu hlavních cílů strategie Evropa 2020 a k dosažení vyváženého decentralizovaného vývoje, který odstraní nerovnosti a posílí regionální spolupráci v Evropské unii. Za těchto okolností se Evropa musí zaměřit na debatu k ambicióznímu a integrovanému evropskému plánu rozvoje, který by měl absorbovat dopady krize a umožnit eh, vytváření udržitelných eh, pracovních příležitostí podle strategie 2020. Eh, teď bych rád pohovořil o úspěchu meziinstitucionálních vyjednávání o eh, balíčku soudržnosti pro roky 2014 až 2020. Eh, tato jednání byla ukončena během litevského předsednictví. Já jsem měl tu čest se znovu účastnit těchto vyjednávání právě tak jako v minulosti v roce 1999 a 2005 a 6 ta vyjednávání, ale by bývala byla určitě úspěšná i bez mé osobní přítomnosti. Takže teď bych rád vyjádřil eh, své veliké ocenění konstruktivního postoje Evropského parlamentu k tomuto procesu, zvláště vaší předsedkyně, vašeho výboru, paní Hibnerové, koordinátorů a také samozřejmě zpravodajů a vyjednávacích týmů které pracovaly na těch různých nařízeních. A chválím samozřejmě také vyjednávací tým Evropské komise. My jsme také spolupracovali s komisí, takže musíme si s nimi udržovat dobré vztahy. Jsem si jist, že budete se mnou souhlasit, že úspěšné dokončení meziinstitucionálních vyjednávání je Eh, vlastně ještě cenější o to, že to bylo poprvé, kdy se použil řádný legislativní postup spolurozhodování pro plný balíček eh, politiky soudržnosti. To je důležité pro komisi, parlament i pro celou Evropu, tato cesta práce. Víte lépe než já, že to zabralo více než 100 trialogů, než se podařilo dokončit úspěšně vyjednávání těch nejrůznějších nařízení a že si to vyžádalo eh, značný stupeň politické flexibility ze všech těch aktérů, kteří se tohoto procesu účastnili. Pouze díky efektivní interinstitucionální spolupráci se podařilo dokončit balíček politiky soudržnosti do roku do konce roku 2013 a že tedy díky tomu vstoupil v platnost včas. To tedy bylo schválení těch nařízení. A teď nastává další stádium, méně obtížné z politického hlediska, Ovšem možná, že z odborného technického hlediska to nebude méně obtížné. E, máte bohaté zkušenosti s tím, máme tady i zástupce komise a všichni. Víte, že tedy ďábel často spočívá v detailech. Řecké předsednictví se bude snažit usnadnit provádění rámce legislativního balíčku eh, politiky soudržnosti co nejúčinněji. Eh, konat se bude neformální schůzka za účasti ministrů, kteří mají na starosti eh, politikou soudržnosti v dubnu 2014 eh, v Aténách. A to je eh, dokladem o prioritě, kterou připisujeme této politice. Řecké předsednictví chce, aby tato schůzka nebyla nějakým pouhým debatním klubem. Samozřejmě ministři a všichni pozvaní budou mít i další příležitosti si užít eh, pobyt v Aténách a v dalších městech. My ale chceme, aby tato schůzka se stala skutečným workshopem, kde eh, se budou moci probrat otázky členských států, co se týče ustanovení tohoto nového nařízení. A příspěvek komise bude nesmírně důležitý, protože eh, vydá užitečné vlastně na návody pro eh, rychlé a efektivní provádění nových programů v rámci nového nařízení. Já doufám, že i paní Hibner, vaše předsedkyně, se účastní eh, této schůzky a jestli kdokoliv z vás bude mít chuť se této schůzky účastnit, eh, rádi vás uvidíme. Máme ještě dost času na to, abychom to technicky zorganizovali a zvládli, ale rozhodně chceme, aby se parlament účastnil a já sám bych samozřejmě Eh, z důvodu, které netřeba vysvětlovat, byl rád, aby se právě váš výbor účastnil. Co se týče těch úkolů pro nejbližší budoucnost, eh, je tady otázka aktu přenesené pravomoci. I když rozhodovací proces, který se týká aktu přenesené pravomoci, probíhá paralelně v radě a v parlamentu, je zcela jasné, že si to vyžádá rozsáhlé diskuse i mezi členskými státy a řeknu zcela otevřeně, že komise se rozhodla vydat eh, omezený počet eh, takových zabalených aktů přenesené pravomoci a vždycky v rámci jednoho aktu přenesené pravomoci bude ten jeden akt v dele, eh, přenesené pravomoci bude obsahovat několik článků, což by mohlo oddálit celý ten proces, protože některé členské státy by mohly odmítnout celý balíček aktu přenesené pravomoci pouze kvůli tomu, že budou proti třeba jednomu anebo e, několika elementů v rámci tohoto balíčku. Třeba budou proti jenom jednomu elementu toho balíčku. E, komise už sdělila jak radě, tak parlamentu, že e, je tady eh, akt přenesené pravomoci, který se týká etického kodexu a jako předsednictví eh, jsme navrhli členským státům, aby vyslali signál o eh, urychleném beznámitkovém postupu, tak aby se v ústředním, věst, ústředním věstníku podařilo, podařilo co, nej, co nejdříve tento akt vydat. Před evropskými eh, volbami bychom totiž měli vyslat eh, silný signál, že si opravdu vážíme úlohy, kterou sehrávají eh, socioekonomičtí účastníci v plánování budoucích programů ale to, jak se postavíme k těm aktům přenesené pravomoci a eh, jak je zvládneme, jak na úrovni úrady, eh, eh, rady, promiňte, tak na úrovni parlamentu, se zdá být třeba technickou odbornou otázkou, ale ve finále, a to vám řeknu zcela otevřeně, to může být mnohdy politicky spornou otázkou a proto stojíme o to, aby ve spolupráci s členskými státy, a parlamentem a s komisí, zvláště s komisařem Hánem, eh, budeme chtít zajistit eh, tomu, aby nedošlo ke zbytečným průtahům z nějakých méně důležitých důvodů. Nechceme, aby celý ten proces se spozdil. Chceme, aby ta nařízení byla skutečně schvalována včas, protože by to bylo potom těžké vysvětlit občanům, proč oddalujeme a zpomalujeme provádění nových nařízení kvůli nějakým eh, právním technikálím. Eh, teď bych rád hovořil o další důležité otázce a jsem rád, že tady je eh, paní zpravodajka, paní Esperas a <clears throat> ta otázka se týká Evropského fondu Solidarity. Chci říci, že schválení eh, novelizovaného nařízení o Evropském fondu Solidarity je jednou z, předsed, jednou z priorit našeho předsednictví. institucionální vyjednávání v rámci spolurozhodovacího procesu musí začít to, co nejdříve. To je naším cílem. A je třeba je také rychle a efektivně dokončit, a to do konce eh, března, co nejpo, eh, nejpozději. Asi všichni budete se mnou souhlasit, že právě tato vyjednávání jsou zvláště důležitá, protože i když ten nástroj celkem dobře splňuje svý, svůj cíl, tak přece jenom má ještě některé chybičky eh, a, a kritéria pro jeho aktivaci jsou buď moc složitá, anebo někdy nejsou dostatečně jasně interpretována. Návrh Evropské komise e, této, tohoto novelizovaného nařízení představuje důležitou e, příležitost e, pro reformy, protože těží z uplynulých zkušeností a nabízí eventuální řešení tak, aby ten fond se dal efektivněji využívat. Chci také říci, že ta výzva nebo ten problém se netýká pouze časového tlaku na dokončení vyjednávání do konce dubna. Ale paní Esteras, eh, také musím podotknout, že eh, tady jsou určitá, určité rozpočtové restrikce, která se týkají tohoto vyjednávání. Teď nemluvím jenom za komisi, ale také za radu. Jistě mě chápete, co tím chci říci jsem si jist, že dobrá spolupráce s tímto výborem bude pokračovat a že se nám podaří schválit eh, tento důležitý návrh za mandátu tohoto parlamentu. Je to důležitý úkol. Je to zase důležitým signálem, který bychom chtěli vyslat evropským občanům. Bude to matatelné vyjádření evropské solidarity. Byla by škoda, nedosáhnout dohody, nenajít společného jmenovatele ještě před evropskými volbami. Evropský fond Solidarity je důležitý. A konečně bych e, se rád zmínil o nejvzdálenějších regionech. Já sám jsem z ostrovní země a plně chápu ty specifické faktory těch ostrovních a nejvzdálenějších regionů. Ujišťuji vás, že předsednictví bude chtít schválit všechny neschválené režimy, které se týkají těchto regionů. Velice si vážíme názoru výboru REGI K mému eh, překvapení se eh, proces spolurozhodování této otázky netýká, ale my si opravdu vážíme vašeho názoru a předtím, než dokončíme vyjednávání, těchto aktů, tak Rada s velkým zájmem eh, si bude chtít vyslechnout eh, vaše stanovisko. Takže naše priority jsou jasné. Nejprve tedy provést, provádět nařízení, to nezávisí jen na nás, závisí to také na členských státech a komisi. Proto také budeme chtít eh, mít neformální radu o eh, politice soudržnosti eh, v Dubnu, kde se domluvíme, jak konkrétně urychlit ten vývoj, jak nestrácet čas. A za druhé, naší další prioritou je vyřešit i technické a právní problémy spojené s aktiv přenesené pravomoci A jsou tady ty dva legislativní balíčky, Fond Solidarity, důležitá otázka, a potom balíček, který se týká nejvzdálnějších regionů, což třeba není problém pro některé členské státy, ale pro některé státy a pro tyto regiony samotné je to opravdu důležité. Takže s ohledem na evropské volby se budeme snažit odvést co nejlepší práci, ale budeme se snažit odvést to co nejlepší práci také proto, že chceme prokázat, že řekové umějí pracovat a že řecké předsednictví může být úspěšným předsednictvím. My víme, že jsme odsouzeni k úspěchu a já věřím tomu, že se nám to podaří. Děkuji. Děkuji vám, pane ministře. A nyní v duchu tradice nejdříve zahájí diskusy koordinátoři. Takže jako první pan Van Nistelrooy. Máme k dispozici půl hodinku a jsem přesvědčen, že celá řada kolegů se chce vyjádřit, takže krátký příspěvek z mé strany. My vás, pane Hacidakasi, velice dobře známe. Vy tak krásně mluvíte, mile mluvíte, ale jste tvrdým vyjednávačem. Takže prosím, kolegové, nevykládejte si špatně jeho dnešní projev. Vy tady hovoříte o dvou tématech, což je Fond Solidarity a regiony na periferii. Takže Vy jste také vysoce ocenil naši práci v parlamentu, takže ten základ, ta výchozí pozice je velice jasná. Takže mm, vy opravdu jste nás hezky pochválil. Myslím si, že by bylo dobré, aby rada se zavázala že změny bude považovat za závazné, protože některé členské země nezměnily své chování a komunikaci s občany a nezděli jim, že nyní dochází k tematické koncentraci, tak máme tady dohodu ex ante a další věci. Takže já vás žádám o spolupráci tak, aby členské státy opravdu eh, intenzivně informovali své občany, protože mně se zdá, že v některých zemích to probíhá tak jako do posud. Neboť tento fond eh, obnáší asi 30 veškerých investic. Vy víte, jak tyto finanční prostředky jsou důležité v Řecku, jak jsou důležité ve formě veřejných investic. Možná, že by opravdu se toto mělo občanům více vysvětlovat a sdělovat. Já to také sdělím odpoledne panu komisaři. Prosím, investujte do komunikační e, politiky a buďte našimi partnery, když se snažíme vysvětlit změny a perspektivy. Jsem rád, že také jste se zmínil o aktech přenesené pravomoci. E, některé věci jsou dávány dohromady, ale možná některé témata se dají technicky vyjmout a potom postupovat dál. Ne, že bychom si vybírali jenom to nejlepší, to neproblematické. Je také dobré, že tady jste se zmínil o fondu Solidarity. My si toto přejeme eh, také v parlamentu celá léta, také v době, kdy vy jste byl poslancem Evropském parlamentu a neustále nám tady byly do cesty kladeny překážky. A víte, kde to vždycky stroskotalo? V radě a já jsem proto rád, že to chcete dotáhnout do konce, ale vy opravdu se musíte zavázat k tomu, aby celá věc běžela pružněji. A na závěr, samozřejmě, přijedeme na neformální zasedání, tak jako to děláváme vždy. Především proto, protože parlament je ochoten ukázat, že má zájem o situaci v Řecku. My jsme to, to náš zájem ukazovali již v minulosti. Vydali jsme sdělení a měli jsme task force. My bereme toto pozvání absolutně vážně. Děkuji vám za to, že jste přišel mezi nás. Kolegové, máme ještě půl hodinky k dispozici tlumočníky, takže prosím, to si také uvědomte. Konstance? Děkuji, Danuto. Vítám vás, Kostasi, v našem výboru. Jsem velice ráda, že vás tady vidím a já přeji vám a celému Řecku úspěšné předsednictví, protože to neprospěje pouze Řecku, ale celé Evropské unii, takže bude vyslán tento signál, že vy jako člen EU budete, e, budete mít úspěšné předsednictví. Já jsem si vyslechla váš proslov o cílech a my jsme tady také diskutovali o balíčku pro soudržnost. Nebyli jsme, nebyli jsme schopni prosadit všechny body, ale máme dobrý základ pro politiku soudržnosti v následujících sedmi letech. Nyní také se budeme zabývat akty přenesené pravomoci, to je také naše priorita a již dnes jsme zahájili diskusi o Eh, etickém kodexu a také jsme velice rádi, byl to velký úspěch pro parlament, že jsme prosadili tento etický kodex, takže můžeme takto vyslat signál, že chceme urychlit finalizaci politiky soudržnosti. A já doufám, že toto byl také signál pro radu, a že rada to bude chápat tak, že my chceme opravdu všechno naplnit životem a nyní také rada a členské státy musí vykonat svou práci. Není to pouze technická záležitost, jestliže uh, budeme mít eh, nějaké pochybnosti o dalších aktech eh, přenese pravomoci, ale my také potřebujeme signál, že členské státy chtějí balíček soudržnosti dotáhnout do konce. A za druhé, Fond Solidarity. Zajisté si vzpomínáte na to, že před sedmi lety jsme byli ve stejné situaci, že jsme v parlamentu pracovali na novém fondu Solidarity. My jsme eh, tu práci dotáhli do konce, ale potom členské státy to zamítly. A nyní jsme opět v fázi spolurozhodování. rozhodování ale jestliže vy byste toto dokázali vyřešit, tak by to bylo skvělé, protože sedm let to rada neakceptovala a nyní e, tři měsíce na trialogy a na další jednání, to by bylo skvělé, ale opravdu Evropská unie potřebuje nový systém fondu Solidarity a je na čase, aby tento nekonečný příspěvek běh konečně skončil a já vám proto přeji mnoho úspěchů. Spravodaj a také stínoví spravodajové aktivně předkládali návrhy Evropského parlamentu a já také doufám, že trialog bude úspěšný. A nyní Ivers. Děkuji. Děkuji, pane ministře já bych vám chtěl předložit několik námětů. Nyní je parlament před volbami a eh, asi parlament nebude příliš aktivní a každý eh, samozřejmě se bude starat o své zvolení. Ale já se chci zmínit o tom, že období 2007 eh, až 2013 eh, se začalo novými systémy kontroly a to byl důvod pro kontrolu pro provádění fondu. A tato nové období začne eh, s novými věcmi, jako je partnerství, dohoda o partnerství a operační programy. A já jsem slyšel, že pouze tři země dokázaly, eh, či čtyři země dokázaly předložit dohody na radě, v komisi a v radě. A to je přece jenom opravdu velice nízké eh, číslo, protože ostatní země se musí na tuto dohodu o partnerství připravit. A Další třetí bod, o kterém se chci zmínit, je problém s nezaměstnaností mládeže. Je to opravdu velice důležitý a velký problém a to souvisí také s finančními prostředky z Fondu Solidarity. Není to klasický program, protože nemáme žádné klasické parametry v rámci soudržnosti. Máme tady 11 priorit a kvalitativní ukazatele, které se musí splnit, jestliže not, pak 7% výkonnostní rezervy nebude vyplaceno a já bych byl velice rád, kdybychom se podívali na to, jak tento program bude nastartován a musíme také mít důkaz, že tento program k něčemu vede. A poslední slovo o Řecku. Nejenom se to týká Řecka. E, něco je špatného v, v sociálním fondu. Podíváte-li se na problematické země z makroekonomického hlediska, potom Řecko je dobré ve fondu soudržnosti a to jsou data z roku 2007. Máte 70 e, 65 absorpční kapacitu. Eh, jste lepší než Španělsko, které také na tom není špatně, je lepší než průměr a je lepší než Portugalsko, které je na třetím místě. Ale je to regionální fond a fond soudržnosti. A jestliže si představíte sociální fond, který je také napojen na zaměstnanost, tak jste tady v jiné situaci, protože vy jste eh, pod průměrem. A jste pouze na 15. místě mezi 27 zeměmi a stejně tak je na tom Španělsko. A vypadá to eh, zajímavě, protože země eh, s nejvyšší eh, nezaměstnaností mají špatnou absorpci fondu sociálního. Možná, že to souvisí se špatnou kontrolou, protože jestliže my když budeme předkládat návrhy týkající se návrhy, tak tyto návrhy jsme museli stáhnout, protože opravdu nikdo nezodpovídá za dozor, za dohled. Ani Empl, ani Regi, ani další výbory. A potom tady vlastně roste nezodpovědnost, protože my musíme určitá čísla analyzovat jinak my budeme eh, eh, také obviněni, že tady jsou, eh, zůstávají nevyčerpané prostředky, protože tady se říká, vy chcete peníze a potom je nečerpáte a tak dále. Máme 64% v průměru v absorpci a v sociálním fondu a 62%, ale 52% zemí jsou horší v oblasti soudržnosti a v regionálním fondu a 60 zemí jsou pod průměrem v hlediska absorpce sociálního fondu. Já bych byl rád, kdybyste se zaměřili na sociální fond společně s fondy eh, pro nezaměstnanost mládeže. A nyní Oldřich Vlasák. I would like also to welcome you. Také já vás chci přivítat. Je nám velkým potěšením, dovolte několik poznámek. Za prvé, rád bych, eh, nebo jsem rád, že jste eh, zdůraznil, že politika soudržnosti je jednou z priorit pro řecké předsednictví a že eh, tím chcete bojovat proti recesi a nezaměstnanosti. Chci ale také uvést jednu prioritu, která je rovněž důležitá, a to je podpora konkurenceschopnosti a výzkumu a inovací. E, mám na mysli především programy Kosme a Horizont. A moje otázka se týká tohoto. My potřebujeme přímou podporu investic a financování. Máte nějaké nové nápady, jak zlepšit situaci v této oblasti a moje poslední poznámka se týká byrokratické zátěže. To je opravdu noční můra. Máte nějaké nové nápady a mohli byste nám trošku pomoci situaci v tomto ohledu zlepšit? Děkuji, pan Angurakis. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. v Evropské unie, unii se bohužel realizují opatření proti zaměstnancům, proti obyčejným lidem, nezávisle na tom, zda to jsou deficity, zda tady je hospodářský růst. Všechno je k tíži dělnické třídy a pracujícího lidu a všechno ovládá velký kapitál, který se domnívá, že se z krize vzejde jedně tak, když to odnesou ti nejchudší. Zároveň se podporují spekulace, ale měl byste rovněž vědět, že tady stále existuje recese, ta stále trvá. A co se týče těch bodů, o kterých vyjednáváte v politice soudržnosti, tam se všechno ještě zhorší. Právě protože hospodářská krize zostřuje hospodářskou soutěž, a zostřuje rozdíly mezi jednotlivými regiony. Toliko tedy v souvislosti s Řeckem. Ještě trošku jinak. To je právě ten důvod, politika, kterou jste vedli v minulosti a tato politika soudržnosti a tudíž v této politice soudržnosti a tudíž není divu, že se nedosáhne cílu Evropa 2020, protože tato politika slouží pouze velkokapitulistům a zároveň se realizují opatření proti pracujícímu lidu. Ten evropský semestr, vždyť je to tak, že Evropská unie musí být konkurenceschopná ve srovnání s Indií a Čínou a podívejte se tam na mzdy. Je tomu tak, že věci jdou kupředu, ale všechno jenom k tíži obyčejných občanů. Věci se zostřují zejména v Řecku. Kolegové by to měli vědět. Velká nezaměstnanost, 27% a dokonce 62% u mladých lidí. E, tento trend e, bude pokračovat. bude takřka nemožné snížit tuto nezaměstnanost. Neexistuje žádný program soudržnosti, který by tento problém řešil. Situace se stále zhoršuje a 200 tisíc zaměstnanců v Řecku už nemohli například jezdit autem, protože se nemohli dovolit a platit daň z pohoných hmot. A to ukazuje na to, jak špatná je situace. A kdybyste tam byl, viděl byste, jak obtížné jsou podmínky. Hovořilo se o programech na podporu mládeže. Jenom mohu vám říci, že v Řecku již se provádějí záležitosti, ale uzavírají se, veli, uzavírají se smlouvy pouze na velice krátkou dobu za mizerné mzdy a to tedy mnohé nepřináší. Mělo by se pokročit ve zpracovávání, ve zprostředkovávání pracovních příležitostí. Je tomu tak, že vše, co se děje, je k tíži zaměstnanců programy Fondu soudržnosti zatím mnoho nepřinesly. Máme tady ta známá kritéria, škrty a směry, směřování těchto programů nevypadá tak, že by skutečně naplňovaly potřeby obyvatel, jak v oblasti dopravy, tak v oblasti stavění bytů neexistuje nic, co by se dělo pro pracující lidi. Možná bychom mohli oslovit i jiné téma. Proč se ku příkladu nepodporuje dálkové vytápění? Απόλυτα και τεράστιες s στην ενέργεια, στο πετρέλαιο Já v tom Měli bychom se pokusit podporovat i takové záležitosti a proto my jsme nesmírně pesimističtí a domníváme se, že radikálně lze změnit jenom něco, když se změní systém velkých monopolů, protože pak se dostane hospodářského růstu pro blaho pracujícího lidu a my se za to zasazujeme a proto bychom chtěli také opustit Evropskou unii, protože dokud budeme v Evropské unii, budou se hájit jenom zájmy velkého kapitálu. Thank you very much. We have two more Děkuji. Máme ještě dva eh, řečníky, Jan Olbricht a potom Rosa. Děkuji. Rádi vás zde zase vidíme. Ne všichni ministři ve všech vládách chápou specifičnost Evropského parlamentu, takže s vámi můžeme komunikovat rychleji. Mám dvě věci. Tady je rozdíl od minulosti, je tady rostoucí zájem Evropského parlamentu o provádění, o implementaci. My dokončíme legislativní balíček, ale parlament udělá všechno, co bude v jeho silách, aby byl dobře informován o provádění a nový parlament, jsem si jist, bude velmi aktivní také v této oblasti, zvlášť co se týče hodnocení po těch třech a půl letech. My víme, že to je naše práce. Probíhá obtížná eh, debata o eh, politice soudržnosti dnes na výboru pro rozpočet a také o kontrole v této oblasti. A já chápu vaše prohlášení, že času je málo. My budeme udržovat eh, kontakty s řeckým předsednictvím eh, o tom celém procesu. Já si uvědomuji, že tady dnes zastupujete 28 zemí a nejenom Řecko a že tedy je dobře mluvit o celé Evropě. Mám stručnou otázku. Jaká je reakce řeckého předsednictví na k údajům, které vyšly dnes? A, eh, a, eh, které vydal dnes generální ředitel DEFA při své schůzce s národními parlamenty. On zahájil eh, svůj projev tím, že jsme eh, v prosinci nezaplatili eh, vlastně 16 až 18 miliard. Takže první rok, první měsíc našeho roku vlastně už má problémy s rozpočtem, s dírou v rozpočtu. Co tedy udělat? Jak na to bude řecké předsednictví reagovat? Eh, úpravou rozpočtu, snižováním výdajů. Jak bude vaše předsednictví na to na radě reagovat? Děkuji a Rosa má poslední slovo. Děkuji mnohokrát, pane ministře. Také děkuji za vysvětlení, které jste nám poskytl. A eh, načetl jste také priority jako hlavně schválení Fondu Solidaritu, který jsme odhlasovali na tomto výboru a chtěli bychom co nejdříve vstoupit do trialogu, abychom mohli zakončit v březnu. Myslím si, že to je výraz solidarity pro Evropskou unii. Je pravda, že došlo k určitým škrtům v rozpočtu, ale alespoň ten návrh, který jsme dnes schválili, je reálnější než to, co se představilo v roce 2005 jak ze strany komise, tak ze strany parlamentu, protože se tady eh, poukazuje na regionální katastrofy, které nemají určité koncepce, ale kde tedy v tomto podkladu už se stanovují určité procentuální částky. V prosinci již jsme se setkávali eh, s vašimi pracovními skupinami, připravovali jsme trialog a hovořili jsme o té nezbytnosti, aby se to schválilo všechno v březnu aby došlo k větší flexibilitě, abychom dosáhli dohod v trialogových jednáních, v třístranných jednáních tedy. A no, záměrem těchto nových úprav je, aby se záležitosti zjednodušily pro čerpání tohoto fondu a zároveň 1% eh, HDP pro regionální katastrofy a možnost čerpání prostředků z fondu také pro technickou asistenci a technickou pomoc v dotčených regionech a stanovit hlůte jak pro žádosti, tak pro poskytování pomoci. A také možnost mm, prevence, až se, a měly by se rychle vyřešit také právní otázky. Myslím si, že vlastně v podstatu jsme, jsme tě, smotatě jsme v souladu a moc bych si přála, abychom tato témata co nejrychleji mohli uzavřít. Pane ministře, prosím, máte slovo. Já budu hovořit Velice stručně, já mám pouze k dispozici 10 minut. Máte před sebou oběd, máte před sebou důležitější věci, než mi poslouchat. Takže já budu hovořit anglicky, takže tlumočení ani nebudete pak potřebovat. Nejdříve bych chtěl reagovat na pana van Nisleroje a na Konstanc. Pokud se týče aktu v přenesené pravomoci, chci vám říci, že my jako předsednictví jsme vyslali signál v oblasti etického kodexu navrhujeme členským státům, aby tento etický kodex schválili co nejrychleji. Některé problémy nadále přetrvávají a vyřešeny asi nebudou, ale zajisté ve spolupráci s Evropskou komisí překonáme tyto překážky, proto protože to bude ve prospěch jak členských států, tak ve prospěch všech institucí, včetně Evropského parlamentu. Já bych si přál, kdybych tento problém řešit nemusel, ale realitě skutečnosti uniknout nemůžete. Prostě tyto problémy řešit musíme a já chápu, že členské členské státy také ty, tento problém vyřešit musí, protože členské státy potřebují peníze ze strukturálních fondů. A proto jsem přesvědčen o tom, že na závěr začne vládnout zdravý rozum to je jediná poznámka, kterou mohu učinit. Vy si dovedete představit, že jako předseda rady musím to formulovat opatrně. Já vám trošku závidím, že vy ve své funkci se můžete vyjadřovat, jak chcete. Nemáte žádná omezení, jako mám já, když nyní zastupuji radu. Pokud se týče provádění nařízení, tak pan Godmanis o tomto hovořil. Očividně tady ke spoždění došlo, některé členské státy předložily své návrhy, jiné ne. My jsme v kontaktu s Evropskou komisí a jsme přesvědčeni, že tato záležitost se také musí vyřešit, tak aby došlo ke sválení dohody, tak musíte mít návrhy dohody, které se budou projednávat. To však není poprvé, kdy takovémuto problému čelíme. Já vím, že eh, podobné problémy jsme měli také v minulém programovacím období ale e, v komisi se tímto problémem zabývá velice dobrý, kvalitní tým. Odpoledne mezi vás přijde pan komisař Hahn, takže vy se o tomto problému také před ním můžete zmínit. Jak víte, tak my těsně s komisí spolupracujeme, tak abychom tento skutečný problém vyřešili. A nyní Řecko. Vy jste tady hovořil o absorpční kapacitě a podobně. Je jasné, že naše výchozí situace byla velice špatná. Po 18 měsících po volbách v roce 2012 jsme byli na velice špatném místě z hlediska absorční schopnosti. Byli jsme někde na 20. místě mezi členskými státy. Ano, my jsme měli také problém v bankovním sektoru, například, že záruky nebyly vydávány, měli jsme problémy s likviditou, ale velice jsme se snažili tuto situaci vyřešit. A jak jste řekl, tak my jsme na čtvrtém či pátém místě nyní mezi členskými státy z hlediska absorpční kapacity. Pokud se týče sociálního fondu, tak tam před několika měsíci byla situace ještě horší, ale my jsme tyto problémy zvládli. Ke konci roku absorpční kapacita celého balíčku v Řecku byla 74 a pokud se týče Evropského sociálního fondu, tak tady absorpční kapacita byla 62%, což není špatná věc. Samozřejmě by to mohlo být lepší, ale ale musíte vzít v potaz výchozí situaci. Strukturální problémy, které jsme museli řešit, problémy s likviditou a také musíte vzít v potaz pokrok, který jsme udělali. A musím říci, že tento pokrok byl významný. A boj nadále pokračuje. Ne proto, protože chceme mít dobrý image eh, v Bruselu, ale je to naše opravdu povinnost patriotická. A není k panu Vlasákovi. Eh, ptal se na program Kosme a Horizont. Já musím přiznat, že tyto programy spadají do kompetence ministerstva školství v Řecku, ale já vím, že předsednictví již zorganizovalo konferenci o těchto dvou programech v Aténách a plánuje se další semináře a akce. Takže my chceme urychlit celý rozvoj a vývoj, nechceme, aby došlo k prodlení, k průtahům v těchto dvou inovativních programech. Jako- Možná, že bych nyní mohl hovořit řecky. Abych zareagoval na pana Angorakise, bylo by nezdvořilé, kdybychom spolu komunikovali každý v jiném jazyce. Respektuji váš postoj. To patří k demokracii, kde jsou vždy různé postoje mezi stranami, před námi jsou volby a v demokracii si lidé vyslochnou nejrůznější názory a nakonec se sami rozhodnou. Samozřejmě v Řecku se musí vykonat mnoho práce, máme nevýdanou krizi a v současné době jsme docílili určitého pokroku um, v rozpočtu. Nyní <clears throat> máme pětý nejmenší deficit rozpočtový v celé eurozóně. To znamená, že jsme vlastně předčili naše očekávání. Co se týče strukturálních změn, eh, k něm byla vypracována zpráva OECD, kdy jsme eh, v žebříčku na předních místech. Samozřejmě Ehm, máme velkou nezaměstnanost, je tady prokázaná krize, o tom nepochybujeme, to nelze popírat, ale domnívám se, že byly vytvořeny podmínky a nejrůznější mezinárodní organizace to potvrzují, že po šesti letech eh, Řecko opět vychází z krize a obrací se směrem k růstu. Čili musíme velice seriózně a rozhodně a semknutě v tom všichni postupovat. To je problém, který se týká všech řeků. Um... Další otázky. Jan Olbricht hovořil o průtazích v platbách. To je bohužel pravda. A myslím, že se to týká problému likvidity v evropském rozpočtu, Ty problémy se týkají i vztahu mezi parlamentem, radou a komisí v uplynulých měsících. My jsme také obětmi jako Řecko těchto průtahů. A snažíme se ubránit jakýmkoliv dopadům na náš vnitrostátní rozpočet, na jeho deficit a tak dále. Jedná se o technický problém. A Myslím, že už se blížíme k nalezení řešení společně s Evropskou komisí, abychom uchránili svůj rozpočet, ale ten problém eh, se vůbec netýká předsednictví, ten se týká minulosti a je to něco, co jsme zdědili z minulosti a myslím, že se to bude řešit velice eh, brzy, eh, že to dostanou za úkol služby komise. A poznámka na závěr paní Esteras. Jako předsednictví my už jsme zorganizovali eh, dvě setkání v lednu na úrovni rady tedy eh, na téma Evropského fondu Solidarity a další setkání se bude konat 31. ledna. snažíme se o nalezení nějakého společného jmenovatele společně s dalšími členskými státy. Jistě chápete, že chceme tlačit na schválení toho nového nařízení. Co se týče našeho časového harmonogramu, naším cílem či přáním je zahájit trialog, pokud možno, do poloviny února. Tak toto máme nastaveno a doufám, že ve spolupráci s dalšími členskými státy a samozřejmě s Evropským parlamentem se nám do, podaří. Tolik ode mě. Nakonec jsem mluvil 12 minut, ale velice rád jsem vás viděl, budu vám k dispozici a budeme i nadále ve styku. Ano, to předsednictví bude muset být opravdu rychlé, protože budete muset eh, zvládnout za tři měsíce to, co normálně se zvládne za šest. Jak už jsem řekl, my jsme odsouzeni k úspěchu, žádná jiná možnost není. Cokoliv budete potřebovat, my jsme tady pro vás, zvlášť co se týče politiky soudržnosti. Děkuji vám a přeji vše nejlepší.